Hello, good afternoon. Uh, the start of the very last week before the summer break. Uh, uh, we are having Commissioner Mark. Dobrý den. Vítám pana komisaře, ale ještě než zahájíme program, tak mám několik poznámek na úvod. Konkrétně se jedná o změny programu. Jedná se o změny v bodu 11, program 2020. Spravodajkou je paní McIntyre. Toto se bude projednávat dnes od 16. do 16.30. Do 16. Dále bod 4 ohledně eh, Fondu pro vnitřní bezpečnost, zpravodaj pan Marinesku. Tohle se bude projednávat zítra od 10.40. Doufejme, že zpravodaj o této změně ví. Další bod. Tohle se týká slyšení pana, s panem Garkovem, kandidátem na post eh, výkonného ředitele eh, agentury IT. Doporučení koordinátorů musí být předloženy k, k hlasování zítra na konci hlasování. A pan Mans Servisy, generální ředitel DG Home, za Evropskou komisi nás seznámí s problematikou rádmesních smluv a e, dohod o mobilitě. A tento bod bude projednáván dnes odpoledne 17.30 v rámci uzavřeného jednání. To jsou tedy body a změny programu. Poslední oznámení se týká doporučení ke schválení na 27, ze 27. června konference předsednictví, kdy se jednalo o pravidlo 50, o e, změny a zpravodajem za Libe byl pan Klis. Já bych k tomu doplnila toto, že koordinátoři se dohodli podpořit uspořádání dvou konferencí. Jedna konference bude pořádána paní Redinkovou ohledně zprávy o občanství EU v roce 2013 společně s výborem PETY. Tato konference by měla proběhnout poslední týden v listopadu. Další konference se bude týkat agentury pro lidská práva ohledně přístupu ke spravedlnosti v dobách ekonomické krize. Datum této konference je 6. prosince. Zpráva z vlastní iniciativy ohledně nedoprovázených nezletilých, ta byla přidělená skupině ALDE a zpravodajkou je paní Grisbeck. Koordinátoři se dohodli na uspořádání jednání s národními parlamenty ohledně balíčku k ochraně osobních údajů. Datum této akce je 9. až 10. října. Eh, doufám, že souhlasíte. Ano, výborně. Poslední otázka. Schválí výbor, aby eh, naši televizní reportéři natáčeli a pořizovali obrazový materiál, kdyby se na kdyby se objevily eh, k tomuto informace ohledně balíčku k ochraně osobních údajů. Já předpokládám, že souhlasíte. Ano, vidím, že souhlasíte. To je víceméně spíše než otázka oznámení. Já vítám paní komisařku Manstrémovou a v tuto chvíli prosím, abyste nás seznámila s několika důležitými otázkami ohledně jednání o problematice azylu a o problematice Schengenu. My jsme se všichni vyslechli debatu na toto téma v plenárním zasedání. Byla to docela žhavá diskuze, takže se těšíme na další informace. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, jsem ráda, že jsem zpět mezi vámi. Samozřejmě začnu hovořit o otázce azylu, ale v prvé řadě vás seznámím s některými základními informacemi ohledně aktuální situace a pochopitelně s eh, i otázky. Dovolte mi začít u Schengenu. Každopádně, jak víte, už to zaznělo v debatě eh, minimálně dvakrát na plenárním zasedání, že jsem byla zklamána eh, tím, co zaznělo na summitu Evropské unie. Před rokem komise požádala o vytvoření Evropského mechanismu na posílení šengenského prostoru a za komisi, a já myslím, že se mnou budete souhlasit, jsme měli pocit, že je zde opravdu vyhraněný požadavek vytvořit silný, jasný nástroj, který by eh, se vypořádal s problémy v šengenském prostoru rychle a pohotově. A já jsem před přesvědčena, že článek 77 je ten pravý základ pro přepracování celého mechanismu. To by nejenom posílilo demokratickou legitimitu celého procesu při uh, eh, eh, anga, zaangažovanosti vás jako eh, spolu zákonodárců, ale rovněž by to také posílilo a Eh, lépe skloubilo tento mechanismus, aby existovala opatření, která by se s tím vypořádala. Článek 7, eh, to je adekvátní eh, přístup k vyhodnocování. Zde nebylo přijato, aby některé pravomoci, pravomoci byly přeneseny na komisi. Smlouva jasně hovoří o tom, že tohle by mělo být možné pouze výjimečně. A co se týče o uh, ta, dočasná opatření, tak tohle bylo jasně stanoveno, je to evropský problém a my potřebujeme najít systém, který zajistí, aby ta opatření byla využívána pouze eh, úměrně a evropsky a jen v těch situacích, kdy je to naprosto nezbytné. Já doufám, že ta situace nebude nadále zablokovaná. Volný pohyb lidí je velmi cený základ evropského procesu a je to záležitost, která je z hlediska občanů velmi hmatatelná. Jasná, my musíme fungování tohoto systému zajistit a já myslím, že se rozhodlo o tom, že se o tom nebude hlasovat v červenci, což je tedy dobré. Myslím, že budeme mít čas to dále promyslet a rada uvidí, že je lepší to trošku odsunout spíše, než formalizovat vlastní rozhodnutí. Já doufám, že předsednictví bude moci spolupracovat i s vámi na tom, jak postoupit dále a komise nepochybně ráda se hraje zásadní roli v tom, jak postoupit dál. Balíček o azylu. Zde si myslím, že jsme dosáhli značného pokroku. Probíhala konstruktivní spolupráce a pochopitelně ta, tomu musí pokračovat až do podzemu. Trialogy probíhají, všechno je připraveno a, e, dánské předsednictví se vyjádřilo k Dublinské dohodě a do, vyjádřilo se i ke směrnici o postupech. Rovněž jsme také vytvořili postupy e, systému IDOC a v průběhu podzima jsme se eh, zavázali o, o eh, další eh, jasné nasazení všech našich sil. Kyperské předsednictví nám nepochybně pomůže a zítra se tato věc bude dále pečlivě projednávat. Potřebujeme pevnější, silnější standardy k tomu, aby žadatelé o azyl požívali stejných výhod všude v Evropě a tak, aby všechny země jaksi přijali svoji odpovědnost, aby se nejednalo jenom o deset zemí. Základní problém, který je samostatným problémem, ale problémem i souvisejícím, je problémem hranic mezi Kyprem a Tureckem. Je to součást našich vnějších hranic a nepochybně to ví, ví, velmi, velmi um, posiluje migrační tlatky. Tohle je problematická situace a podmínky žadatelů o azyl jsou zvláště znepokojícími. Za komisi budeme dále ale cíleně podporovat řecké snahy o reformu azylového systému a systému ochrany hranic. Budeme se snažit podpořit zázemí této země, budeme se snažit podpořit spolupráci mezi národními orgány a úřady a mezinárodními orgány už bylo dosaženo určitého pokroku, ale bude potřeba udělat víc. Pokud jde o legální migraci, tak zde budeme muset eh, se dále zasadit o další rozvoj a počítám s vaší podporou, že se přikloníme k původnímu návrhu, zvláště pokud jde o intra-EU eh, přístup. Musíme totiž umožnit těmto lidem, aby mohli na víkend odjet jinám do jiného města, jinak totiž nebudou uh, přijíždět do eh, Evropy, ale pojedou někam jinam. Jak se ukazuje v poslední době, tohle už skutečně probíhá. Já doufám, že trialog začne v říjnu a že se dále tato záležitost rozpracuje a já doufám, že se podaří i rozpracovat dál problematiku sezónních pracovníků. Takže bychom paralelně zpracovávali eh, problematiku méně kvalifikovaných a vysoce kvalifikovaných pracovníků. Já si myslím, že to dobře zapadne do toho, co plánujeme, tak jako tak na podzem a to zvláště co se týče usnadnění mobility studentů a výzkumných pracovníků. Je to celé součástí e- evropského balíčku mobility. Mělo by to podpořit i hospodářský růst. Těšíme se na další práci na víceletém finančním rámci. Jak víte, předložili jsme e, další návrhy. Máme jeden bod vnitřní bezpečnost a jeden bod migrace. Nám jde hlavně o vnější dimenzi eh, vnitřní záležitosti vzhledem k rozpočtu. Rovněž také budeme hovořit ale o inteligentních hranicích, budeme se snažit o zajištění systému vstupu a výstupu a o rozpracování dalšího systému registrací na hranici šengenského prostoru. Je to tedy vzhledem k vnějším oblastem mimo Evropskou unii. Je to záležitost, která s tímto souvisí. Probíhají dialogy s eh, Kosovem, eh, Ruskem eh, a dalšími zeměmi. Dále jsme také začali vyjednávat o rádmisi a uslanění vízového steku. Um, dále budou probíhat jednání s Azerbajdžánem a Arménií a rovněž také jsme s Moldavskem po, po, projednali smlouvu o dalším usnadnění vízového steku, takzvaně druhé generace. Rovněž také doufejme, podepíšeme rádmisní smlouvu s Tureckem a začne vízový dialog s Tureckem. To by mohlo usnadnit situaci na hranicích Turecka a Řecka v samém důsledku. Je to další aspekt otázky mobility. Podařilo se dohodnout eh, politický mechanismus eh, k vízovému a bezvízovému styku mezi některými zeměmi Evropské unie a zeměmi vně Evropskou unii. Některé této dohody byly totiž na nějakou dobu pozastaveny a pro nás je důležité, aby se tyto mechanismy stahovaly vždycky na všechny um, obyvatele Evropské unie, kdy potřebujeme prosazovat mechanismus reciprocity a možnosti pozastavení bezvízového styku. Jak víme, v loňském roce členské země v oblasti středozemí zaznamenaly určité migrační tlaky. V tuto chvíli situace není tak dramatická, ale sezóna začala a už některé lodě se dostaly na Lambaduzu a Maltu. A nejlepší výsledek samozřejmě by byl pro všechny, kde bychom mohli doufat, že se situace dále bude stabilizovat, ale stále hrozí, že lidé budou přijíždět přes Středozemní moře. My chceme spolupracovat s agenturou Frontex a z Itálií se eh, vytvořil nový program, program eh, námořní ochrany hranic, pro eh, tyto případy prevence tragédií na moři, pomoc případným přijíždějícím a tohle všechno by mělo být součástí návrhu, které v tuto chvíli zpracováváme. Pokud jde o země mimo nebo na druhé straně Středozemního moře, ty jsou součástí celého procesu a nám se daří dobře rozsazovat partnerství s Tuniskem, Marokem. S Libí situace stále ještě není úplně jasná, ale doufáme, že výsledek voleb tento víkend OSN by nám mohlo pomoci ve snahách posílit dále spolupráci v této oblasti. Pokud jde o vnitřní bezpečnost, tak já jsem ráda, že parlament eh, pro, eh, podpořil eh, dohodu PNR mezi Spojenými státy a EU. Nám to pomůže dále zlepšit eh, právní jistotu a situaci leteckých společností. V tuto chvíli se jedná s Kanadou a dnes odpoledne zaznění zpráva na toto téma. Bude to zpráva pana Přibyla. A já doufám, že se podaří dále rozpracovat eh, i dohodu PNR EU. Já jsem ráda, že máme i eh, směrnici ke kybernet, tovému zločinu a vytvořilo se mm, pod záštitou Europolu eh, Centrum pro eh, tento typ zločinu, které by mělo fungovat příštím roce. Měli bychom to koordinovat i s eh, s podvodnými jednáními na internetu, možnostmi zneužívání a podobně. Tyto počítačové zločiny, počítačová kriminalita se stále rozšiřuje a tím, že spotřebitelé a ti, kteří už jsou uživateli internetu, jsou v této oblasti velmi ohroženi, tak se musíme této věci dále věnovat. Musíme také se více eh, zaměřit na obecnější rámec, abychom na to zareagovali, tak zpracováváme s Nelly Cruz a s eh, baronkou Eštnovou materiál na téma počítačové kriminality, kde chceme zajistit bezpečnost eh, počítačového prostoru, protože tato bezpečnost musí být zajištěna. Navíc musíme zajistit uživatelům internetu pocit bezpečí. A já jsem navrhla uh, alianci uh, a spolupráce ministrů eh, spravedlnosti a vnitra, aby se bojovalo proti možnosti uh, sexuální obtěžování na internetu. A tyto případy, tyto otřesné případy je potřeba potírat a musíme zajít nad rámec jenom prohlášení o principech, musíme jít dál a globální aliance, která by měla být založena v prosinci, je prvním krokem. Hlavní projekt eh, je základem nové práce agentury. Tento návrh bude předložen příštím ro- roce. Sipol by měl dostat další, eh, další návrhy a další podporu systému orgánů činných v trestním řízení. Jak víte, tak v září jsme spustili další rozšíření eh, systému spolupráce mezi těmito orgány kdy se osvědčené postupy vyměňují mezi jednotlivými orgány. To už funguje, máme pět až osm skupin a v rámci Evropy existuje několik pracovních skupin, které se věnují problematice sociálních médií, eh, uživatelů internetu a předkládají eh, závěry, které by se měly objevit už v příštím roce. Pokud jde o potírání zločinnosti, asi víte, že už jsme pracovali na Revize směrnice o uchovávání údajů. My to stále ještě projednáváme s různými aktéry v oblasti soudnictví, v oblasti orgánů činných trestním řízení, v oblasti odvětví samotného průmyslu a v oblasti různých agentur. Já jsem se s některými s vámi z vás i setkala na toto téma. V zájmu koherentnosti musíme upravit směrnici o uchovávání údajů, ale to tak, že to musí proběhnout s revizí uh, směrnice o mlčenlivosti ohledně ochrany osobních údajů. Já jsem v tomto výboru na toto téma jednala pouze před deseti dny, takže se k tomu nebudu zatím vyjadřovat, ale s kyperským předsednictvím bylo dohodnuto, že bychom měli do roku 2013 projednat problematiku eh, propadnutí věci, a měly by se objevit zprávy za jednotlivé členské státy na toto téma. Příš, v minulém týdnu komise zpracovala evropskou strategii k, rady, k vymícení a obchodování s lidmi. Máme jasné instrumenty, které stanovují jasné principy na dalších pět let, kdy spolu se se směrnicí na toto téma, která už existuje rok, bychom měli koordinovaným způsobem potírat tento typ trestné činnosti. Paní předsedkyně, to je tedy jaksi širokosáhlý záběr všech témat, kterým se věnujeme a já bych ráda, aby se mohli jednotliví kolegové zeptat na to, co je zajímá, takže v tuto chvíli svoje vystoupení ukončím. Thank you very Děkuji, děkuji, vám, děkuji vám, paní komisařko, za uh, tuto prezentaci, která obsahovala mnohé body, přitom v tak krátkém čase jste to pokryla. Máme dlouhý seznam žádostí o slovo, proto všechny prosím, aby se, jste se omezili na minutu nebo dvě, jinak se nám nepodaří projít celý program. A snažili jsme se začít opravdu brzy, dokonce dřív, než tady všichni byli, abychom to právě stihli. Takže Prosím o stručnost. Jako první pan Bozotil. Děkuji vám. Paní předsedkyně, paní komisařko, jsou tu tři věci. Plně souhlasím, pokud jde o vaši eh, pozici k Schengenu. A děkujeme také za podporu naší pozice v této tak důležité věci. Řekla jste, že doufáte, že kyperské předsednictví najde eh, nějaký eh, způsob, jak v této věci pokročit, jak se z toho dostat. Je to dost komplexní um, situace, do které jsme zabředli a já doufám, že k nějakému pokroku dojde na úrovni rady. D- za druhé, migrace. Víte, že já pocházím ze země, která je nyní přímo dotčena přílivem Eh, který se zdá být dosti značný přílivem eh, migrantů, eh, i když teď je, se to znovu začíná vymykat kontrole po letech, kdy to bylo víceméně pod kontrolou. Situace začíná být stále více znepokojivá a to jak z hlediska snahy předejít tragédiím na moři a také z hlediska kapacity příslušných členských států. Víte, že už přišlo asi tisíc lidí, což představuje, jako kdy, což je ekvivalent toho, kdyby 200 tisíc dorazilo do Německa, když to vezmeme k populaci. Takže z toho si udělat, můžete udělat představu, jak těžké je zvládat tento příliv. Bohužel komisa Evropa obecně zatím eh, v této eh, záležitosti eh, víceméně příliš mm, vidět nebyla a tudíž nás by zajímalo, co by se dalo dělat, jak by, jak by Evropa nám mohla pomoci v této situaci. Lidé to totiž čekají. A za třetí, situace v Rumunsku. To je situace, o které jste nehovořila, ale přitom předseda komise vydal minulý týden tiskové prohlášení, kterém vyjádřil znepokojení nad vážnou situací v Rumunsku. Náš eh, předseda Pandol rovněž vydal více než jedno prohlášení, kde vyjadřuje eh, obavu nad něčím, co může být de facto považováno za převrat v této zemi, kdy jde o útok nejenom na tři nejvyšší místa eh, v státu za čtyři dny, za čtyři dny, ale také útok na samotné soudnictví a jeho nezávislost. Mě by zajímal váš pohled na věc a jestli zvažujete přijmout nějaké kroky podle článku 7 smlouvy, pokud jde tedy ve vztahu k Rumunsku. Děkuji vám. Máme ještě dvě další žádosti, takže prosím o stručnost paní Romero López. Děkuji vám, paní Malstrom. je to, eh, nacházíme se ve skutečně nelehké chvíli. Děkuji, že jste se mezi nás dostavila. Je tu ještě několik bodů, o kterých jste tolik nehovořila. Možná na to dojde řada v září. V tom období, kterým jsme teď prošli, se potýkáme s tím problémem, že Evropa nenalezá žádné odpovědi na výzvy, kterým čelí. Jednak samozřejmě problém Schengenu. A, a tedy eh, my, země, které máme, eh, které jsme v Schengenu, ještě zatím nevíme, jestli regionální eh, programy ochrany. Opravdu odpovídají tím masivním migračním tokům, které očekáváme, protože Evropa má přece vypracovány regionální programy. Nevíme, jestli opravdu Řecko, nebo Malta, nebo Bělorusko eh, jsou ty kritické země, nebo Rumunsko. Situace tam není taková, že by se dalo říct, že by snad na hranicích nebylo dost kontrol. Takže kde není dost kontrol? A kde jsou ta centra, kde nejvíc lidí žádá o azyl? Potřebujeme jasné informace. A tak, abychom mohli zanalizovat, co se vlastně se Schengenem stalo a tyto informace nám chybí. Tudíž máme zatím jen velmi chabé odpovědi a katastrofy a tragédie si vyžadují samozřejmě odpovědi rázné. A já doufám, že v září nám budete moci jasněji vysvětlit, jaké jsou ta slabá místa, ty slabiny, na něž komise poukazuje, kde nemáme dostatečnou kontrolu. Děkuji. Paní Dextrem? Děkuji. Jak víte, tak teď jsme v právě v poslední fázi vyjednávání o Dublinu 2. Blížíme se dosažení dohody a až bude schváleno nařízení, tak jistě budeme mít zlepšené dublinské nařízení, které eh, nám dá více právní jistoty a lepší ochranu eh, žadatelů o azyl. Ovšem, Dublin není v první řadě nástrojem solidarity. A vy jste měli sdělení o solidaritě, myslím, že to bylo loni v prosinci. Dublin nikdy nebude solidárním nástrojem solidarity, ani po přijetí eh, mé zprávy. A samozřejmě to konstatuji s, po, s politováním, s tím, že systém první země přihlášení samozřejmě nezajišťuje rovnovážné eh, rozdělení zátěže eh, v jednotlivých evropských členských zemích a neposiluje solidaritu mezi členskými státy. Přitom to je potřeba, abychom pomohli těm členským státům, jak, jak to, na to upozornil kolega Busutel, které jsou vystaveny obzvlášť silnému tlaku. Zítra se bude, bude hlasovat o zprávě o posílené mezievropské solidaritě. Existují k tomu pozměňovací eh, návrhy o tom, jak usnadnit, eh, tedy jak, o tom, že je potřeba ještě další, dalších úvah o spravedlivém mechanismu sdílení e, zátěže. A paní komisařko, vnímáte nějaká opatření, která by bylo možno přijmout v zájmu zajištění e, takové nápravy? Třeba příště, až se bude za pár let přehodnocovat Dublin, protože tento mechanismus je potřebný, je žádan všude. A kromě toho naprosto souhlasím s vaším postojem k Schengenu, ale to už je jiná záležitost. Nemám více času. Děkuji. Pan Albrecht. Uh, should be my coordinator, uh, Ms. Sorry, you did, uh, Omlouvám se, vaše jméno tady nebylo uvedeno. <laughs> If you don't mind that now, Mr. Albrecht, then I will give the floor to you. Takže prosím, pane Albrechte, máte slovo. Ano, děkuji vám. Já jsem pouze se chtěla zmínit, jsem se chtěl zmínit o směrnici o uchovávání údajů. Dnes jsem dostal nové informace o vyjasňování trestných činů od německé policie, aniž bychom aniž by všechny členské státy měly tuto směrnici k dispozici. A ta, tyto, tyto údaje ukazují, že u neinternetových zločinů tam se vyjasní 54% a potom u dětské pornografie je to 81%. Takže já jsem často zmaten, když čtu tyto údaje od spolkové policie v Německu ve vztahu k reformě z této směrnice, protože nyní má Německo tuto směrnici implementovat a správně jeho hlediska s tím souhlasím, ale z politického hlediska jsem skutečně znepokojen té, tímto odložením reformy směrnice a také odložením dalších předpisů. A proto by mě zajímalo, proč dále ještě odkládáte zpracování jednotlivých předpisů. Ale když se to bude neustále odkládat, tak to také se domnívám, že to není správná cesta jestliže to chcete pouze pozastavit, tak dobrá. Pak byste ale také měli vyčkat eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci kterou také projednává nejvyšší soud v Irsku. A také v něk- k některým věcem by se nejdříve měl vyjádřit také Evropský soudní dvůr, než se bude v určitých věcech dále pokračovat. Pan de Jong, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Mám tady tři věci, které bych chtěl nyní sdělit. První bod, ten není překvapující pro paní komisařku, to je korupce. Já jsem se ned dávno také bavil s pracovní skupinou pro Řecko a ztráty v Řecku v důsledku korupce se odhadují na 20 milionů. A to se to tedy ukazuje, že korupce současnou situaci pouze zhoršuje a ptal jsem se, co se tady dá dělat. Představa je taková, že tady vznikne jakási cestovní mapa, ale možná by se k tomu paní komisařka vyjádřit blížeji. Ale já mám ten dojem, že toto všechno nestačí. Je to velká výzva pro komisi. A já se ptám, jak můžeme dát ty lidi vůbec dohromady. Jedná se o mnoho peněz, také řet Švédskové se musí domluvit se svými obyvateli, to znamená 20 miliard za rok. Tady se to netýká nějaké stínové hospodářství nebo daňové úniky. E, já jsem nedávno také o tom eh, dále něco četl a mě by zajímalo, zdali vy se tímto také zabýváte. A nyní druhý bod. Nedávno jsem zaslal dopis vám, paní komisařko, a také dalším komisařům. A sice jsem chtěl upozornit na trestné činy, kterými trpí především malé a střední podniky, například různé podvody to jsou a také zápis do rejstříku, které neexistují neexistují a tak dále. Ale vlastně jsme formálně nikdy dostali odpověď. Nepracuje na tom komise. To je tato kriminalita business to business. A potom poslední bod se týká situace pracujících a vykořišťování pracujících i v jiných evropských zemích. Pravděpodobně dochází k překrývání mezi vykořišťováním a obchodu s lidmi. U obchodu s lidmi zohledňujete i další aspekty, například vykořišťování těchto pracovníků. Děkuji vám. Než předám slovo paní komisařce, žádám pana Koelia, zpravodaje k této problematice, aby také nám sdělil své názory. Děkuji vám. Paní komisařko, děkuji vám, že jste přišla mezi nás. Já souhlasím s vámi a situace se skutečně nesmí zhoršovat. My v Evropském parlamentu se také budeme snažit hledat východisko, ale nemůžeme skrývat naše, eh, naši nespokojenost s kyperským prohlášením ve Štrasburku. Toto prohlášení nám cestu do budoucna neukáže. A my nechceme také, aby se změnila pravidla pro Schengen tak, aby šla pravomoc na členské země. My chceme komunitární řešení. My ne láme akceptovat žádné další zavádění hranic. My chceme, abych se v této oblasti postupovalo vyváženě a mě by zajímalo, jak se členské státy staví například k novému balíčku v oblasti hranic a přitom nehodlají obhajovat volný pohyb osob. My jako Evropský parlament eh, budeme stále obhajovat volný pohyb osob a Dále také, pokud se týče SIS, in, is, eh, informační systém pro Schengen, my víme, že test, který se dělal, byl dobrý, byl pozitivní, ale my v Evropském parlamentu jsme nedostali žádné informace o výsledcích. Můžete nám tyto informace prosím doplnit? Děkuji vám, děkuji vám. A nyní končíme tento seznam řečníků. Další kolečko bude následovat a nejdřív žádám paní komisařku o odpověď na tyto otázky a potom v tom druhém kolečku bude mít každý řečník možnost hovořit pouze minutku. Děkuji, paní předsedající. Já budu hovořit velice stručně, ale ráda se mezi vás vrátím opět v září, abychom probrali i ostatní záležitosti. Pokud se týče Schengenu, pane Busutile, já nemám eh, k dispozici žádný nový návrh. Já spolupracuji s panem Koeliem a s paní Weber a pracujeme na tom, kde existují různá nedorozumění a také eh, eh, doufám, že budeme pracovat také s novým předsednicím, až se situace trošku uklidní. Já jsem nezměnila svůj názor, ale musím říci, že tady určitě najdou nějaké cesty vpřed. Zatím to vypadá trošku temně, nejsem příliš optimistická, ale my si sedneme k jednomu stolu a uvidíme, zdali můžeme v této oblasti pokročit a také zohledníme názory parlamentu. My musíme posílit Schengen a to, co je nyní na stole, není dostatečné. Pokud se týče Rumunska, paní místo předsedkyně Reding dala k této záležitosti mnoho prohlášení. My jako komise jsme velice znepokojeni. Až se sejde ve středu kolegium, pak budeme v rámci celého kolegia o e, Rumunsku diskutovat. Opravdu e, tyto instituce musí být respektovány. A pokud se týče Malty, ano, já si to uvědomuji a také jsem každý den informována o člunech, které přijíždějí každý den na Maltu. My jako komise hodláme pomoci a my jsme také ochotní zahájit nové e, projekty pro relokaci a znovu usídlování uprchlíků. My se tím budeme také zabývat a budeme budu také hovořit eh, s jednotlivými ministry a uvidíme, co můžeme udělat na podporu Malty. Paní Rovero López, my jsme před měsícem zveřejnili první situaci, tedy health check o Schengenu a také eh, tuto analýzu jsme poslali Evropskému parlamentu a my budeme tato hodnocení provádět každý půl rok a také tato analýza bude diskutována jednotlivými ministry vnitra na e, úrovni rady, tak abychom vyhodnotili problémy, které e, existují a jaké existují výzvy. A je to veřejná zpráva, vy si také můžete přečíst o 11 případech, na kterých jsme v posledních šesti měsících pracovali. Paní Wikström, já s vámi souhlasím a děkuji vám za práci v oblasti Dublinu. My chceme všichni eh, mechanismus pozastavování v souvislosti s Dublinem. A my také na příští rok eh, připravujeme sdělení o společné aplikaci asilových předpisů to eh, není zrovna podporováno členskými státy, ale my to hodláme zařadit na náš program tak, abychom zahájili diskusy a tak bychom také mohli začít řešit tento problém také sledem k eh, solidarity mezi jednotlivými státy pan Albrecht, pokud se týče e, reformy v oblasti uchovávání údajů, již jsme o tom několikrát diskutovali a já jsem tady také předložila hodnocení a vy vidíte, že my jako komise jsme e, našli celou řadu slabin v současné legislativě, například v tom, kdo má přístup k těmto informacím, také délka uchovávání dat a také náklady za uchovávání dat. Je tady celá řada řada slabin, které je třeba řešit, ale jeden z největších problémů je oblast působnosti a směrnice o e-privacy. Tato směrnice dává členským státům zabývat se také obecnými aspekty bezpečnosti směrnice o elektronické o elektronické soukromé, o soukromé sféře, takže toto všechno je vlastně e, součást celé velkého balíčku. Já také vím, že existuje jeden případ u nejvyššího irského soudu, ale jeho řešení bude trvat určitě celý rok takže výsledek by se měl zapracovat do stávající analýzy. Pokud se týče korupce, tak tady pracujeme s celou řadou aspektů v jednotlivých členských státech. E, korupce nejenom podkopává důvěru v demokratického e, systému, ale také to sehrává svou roli v finanční a ekonomické krizi. Není tady pouze Řecko, jsou tady jiné státy, ale ale také e, pracovní skupina Task Force řeší také korupci v Řecku a také se na ní podílí naše generální ředitelství pro e, vnitřní věci. My e, také toto budeme dále analyzovat a na podzim vás podrobnosti seznámíme. A pokud se týče zneužívání pracovníků a vykořišťování pracovníků. Takže tím se také zabýváme. Je tady směrnice pro zaměstnavatele, která musí být implementována i ve všech členských státech a potom máme také další strategii pro boj proti obchodu s lidmi. A potom pan Coelho. Tato e, zpráva e, nyní se probírá a také dostanete další feedback. Děkuji vám. A já bych eh, chtěla nyní požádat všechny, máme deset eh, žadatelů o slovo, abyste se omezili na pouze jednu minutu. Jedině tak se dostane i na odpovědi. A jak bylo slíbeno, budeme pokračovat v září. Tím můžeme vyřešit eh, ten dlouhý seznam zájemců. Paní Guillaume, prosím. Ano, takže moje minuta, měla jsem dlouhý seznam, azylový balíček, údajně se hodně pokročilo, také jste nala, dala najevo, že trialog začal, ano, to je pravda, to je, to je dobré, možná bychom se mohla opakovat, ale mám určité obavy ohledně celkového systému azylového, který vykazuje určité dysfunkční rysy takže chci se zeptat na přidanou hodnotu nového textu, jakmile bude dohlasovaný a přeskoumaný meziinstitučně. Mně se zdá, že to není úplně na úrovni toho, co jsme si od toho balíčku obecně slibovali. Nezdá se mi, že by tam byla dostatečná přidaná hodnota po přeskoumání tohoto textu v jeho nové verzi. Takže by mě zajímalo, co si o tom myslíte, jaký je váš názor, jaké je vaše stanovisko a vzhledem k tomu, že tu máme trilog, tak u, uvidíme, eh, samozřejmě budeme hovořit také o Dublinu za několik minut. Děkuji za to, že jste se přidržela eh, z vyšleněného času, paní Argentíny. Děkuji. Takže dvě záležitosti. První, vracím se znovu k otázce Rumunska. Mám za to, že komise má mít eh, zprávu o pokroku příští týden Zajímalo by mě, zda může paní komisařka hovořit o tom, co je v té zprávě o pokroku k Rumunsku a zda to, co se stalo minulý týden, na to bude mít nějaké dopady. Tento výbor by měl tuto zprávu o Rumunsku, možná Bulharsku, ale zvláště Rumunsku zařadit na pořad jednání. Za druhé, pokud pokračujeme, pokud jde ochranu Eh, údajů, tak říkáte, že budete mít sklus, eh, pokud jde o směrnici, ale víceméně jste dala najevo, že tu bude žádost pro, eh, tedy, že dojde k řízení pro porušení vůči Německu. Ale teď říkáte, že, to, že se to stahuje. Ne, nebo bude to, to tady ten, nebyl by to vhodný okamžik k tomu, abyste to zastavili a abyste předložili směrnici, protože to, co tady Německo eh, říká, že tady cíl není jasný a tak dále, to je poměrně vážná žádost, která si vyžaduje změnu z vaší strany. Nemáme čas čekat další rok a možná by nebylo úplně spravedlivé takto postupovat vůči Německu. Pan Papa Nikolau. Thank you one more time, Madam Commissioner, for being here. Děkuji. Jsem ráda, že, jsem rád, že můžeme se sejít ještě před eh, dovolenými. Jednak eh, k problematice azylu v Řecku. Víte, že máme nedostatek financí v naší zemi. A zároveň platí, že komise má Řecku zaslat k azylové problematice a problematice přestěhovalectví určité prostředky. Tak se chci zeptat, jestli je nějaký prostor, nějaká možnost. A nevím, jestli mi budete moci odpovědět hned, ale jestli je zde určitá možnost vyčlenit prostředky na pracovníky pro problematiku azylu v Řecku. My nemáme možnost najímat nové pracovníky samostatně. Potom problematika lidských práv v Řecku. Máte pravdu v tom, co jste říkala, ale nemůžeme si dovolit další příliv z Turecka. Existuje agentura Frontex, vy i komise jste se zasadili o řešení této záležitosti a tak se chci zeptat, jestli jsou nějaké novinky, jestli máme nějaké jasné výstupy, protože zatím se to v terénu samotném nejeví tak, že by se snížily uh, toky a počty osob. Potom, pokud jde o jednání s Tureckem, my budeme jednat s panem Osroveslem později, máme to na programu, ale tahle dohoda je už projednána a já nechápu, jak to souvisí s problematikou dialogu ohledně vízového styku. Tak se chci zeptat, jestli bychom nemohli najít nějakou možnost, abychom použili smlouvu z roku 2002 s Řeckem, kdy vlastně bychom mohli na základě této dohody dále rozvíjet spolupráci s Tureckem. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji a prosím paní Keller. Já děkuji. Já se nebudu ptát eh, na téma Schengenu, protože se všichni zeptali už, ale k inteligentním hranicím bych ráda poznamenala jednu věc, kterou si pamatuju já. Nebylo vůbec jasné, jaký je účel a záměr inteligentních hranic. Pokud nedošlo k dalšímu pokroku, co se týče projednávání této věci, tak to je stále ještě není jasné a já si myslím, že by se to mělo předložit ještě dřív, než budou vnitřní hranice tak uvolněné, že bude vše jasné a že budou jasné všechny návrhy. Pokud jde o to, co jste říkala ohledně přístupu komise um, a ohledně tragédií na moře, tak uh, máme jasný návrh komise, jsou k tomu závěry i Evropské rady a zde se říká, že není problém odhalení, protože každý ví, kde k určité tragédii došlo, kde se loď potopila. Problém je zachránit ty lidi. A tak bych ráda, kdybyste mohli ta doporučení Rady Evropy nějak eh, zavést praxi. A je, zda byste mohli jasně nastínit, kdo se o to postará a kdo to politické nasazení bude skutečně realizovat v praxi. Děkuji. Děkuji a prosím pana Bronce. Děkuji. My jsme slyšeli o problematice kvalifikovaných pracovníků z třetí zemí. Evropská unie má eh, nejlepší kvalifikované pracovníky. Otázka tedy zní, jestli potřebujeme nějaké pracovníky z, zvně Evropské unie, z třetích zemí, z třetího světa. Má to význam? Tyto mm, pracovníky, zvláště v oblasti zdravotnictví, má to význam, když je to v tuto chvíli v některých zemích docela luxus. A potom, co se týče Frontexu a Řecka a Turecka, tak tyto záležitosti jsou často nedokum- nezdokumentované. Tak můžeme zajistit, aby ty osoby, které přicházejí ze zemí, které stále ještě nejsou jasné, tak aby ne- neměly jasně a automaticky udělený azyl. Pokud nemáme možnost jasně vyhodnotit, o jakou zemi se jedná, z které přijde obtíží. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařce za uh, úvod. Chci poděkovat za její nasazení této věci a za to, že se tolik zasazuje o ochranu šengenského prostoru. Také děkuji za otevřený dialog s námi a obecně s Evropským parlamentem. Nebudu už opakovat, co zaznělo, co říkali kolegové, ale dovolte mi jenom říci, že vzhledem k tomu, že někteří hovořili o Rumunsku, tak eh, chci říci a chci se zeptat paní komisařky, zda by mohla vypracovat takovou stručnou analýzu na toto téma. Rádi bychom dostali jasnou uh, a nezaujatou analýzu. Vidíte, co se v Rumunsku odehrává v tuto chvíli a vidíme, že dochází znovu k, z, k znovu zavedení demokracie. To je ten problém. Ukončuje se prezidentská diktatura, která panovala tři a půl roku za prezidenta Trumpa Sesku. Všechny změny, které se v tuto chvíli odehrávají, jsou zcela ústavní, zcela právní a o odehrávají se v souladu se všemi pravidly, se všemi existujícími pr- předpisy. Dokonce to odpovídá i těm předpisům demokratických liberálů a prezidenta samotného za posledních tři a půl roku. Ano, postoupili jsme rychle. Do, všechno to proběhlo velmi rychle, protože to už nikoho nebavilo. V červenci 2009 29. července bude referendum a lidé budou hlasovat pro anebo proti, co se týče pozastavení výkonu úřadu prezidenta. A dovolte mi vás zjistit, že nikdo neohrozí systém spravedlnosti. Systém spravedlnosti bude existovat dál, protože je to nejdůležitější pilíř fungování rumunského státu. A za poslední tři a půl roku docházelo k porušování eh, těchto principů právě za výkonu úřadu tohoto prezidenta. Já doufám, že uvidíte sama v rámci vyhodnocení a v rámci této analýzy, že říkám eh, pravdu. Já se musím umluvit, není na to až takový prostor v rámci našeho dnešního zasedání. Pan Antonesku, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla vyjádřit k situaci v Rumunsku. Dovolte mi Několik poznámek. Já samozřejmě musím reagovat na to, co říkali kolegové. Já vím, že mám málo času, takže budu hovořit stručně. V tuto chvíli vidíme porušování lidských práv a základních principů v Evropské unie, co se týče rozdělení moci, vyváženosti moci, co se týče eh, samostatnosti a nezávislosti soudnictví. Tady vůbec nejde hovořit o znovu zavedení demokracie, jak říkal pan kolega. Nemůžeme věřit tomu, že když změníte před předsedu parlamentu a předsedu eh, senátu, takže za pět dní eh, změníte všechno tím, že vyměníte prezidenta a změníte legislativu. A tyhle změny prostřednictvím vládních rozhodnutí nejsou rozhodně demokracií. pokud by se dodržela kritéria, která všichni známe a která jsou předpokladem pro vstup do Evropské unie, jako je právní stát, jako je eh, dodržování lidských práv, tak pokud tohle všechno budeme chtít dodržet, tak potom se ptám, jak si lze představit, že dochází k takovým porušením demokratických principů ve státě, který je členem Evropské unie. Uh, Děkuji. Já bych všechny poprosila, abychom nerozvíjeli eh, dál tuto debatu. My víme, za maďarské předsednictví jsme toto zažili, jak je to složité. Rozhodně to téma zapracujeme do naší zprávy a rozhodně se k tomu v tomto výboru dále vrátíme, ale není to téma na dnešní zasedání. Paní Bauer, my jsme, my máme málo času v tuto chvíli, proto odkládám svoji otázku až na září. Děkuji, to je fantastická zpráva, děkuji vám. Paní Jiménez. Děkuji, dobré odpoledne, děkuji paní komisařce za setkání s námi a děkuji i za energii, kterou věnuje problematice a prioritních práv občanů a zvláště problematice šengenského prostoru. Mám otázku. Dovolte mi se zeptat na téma eh, posíleného terorismu a organizovaného zločinu. Tak se chci zeptat v návaznosti na arabské jaro. Jak vypadá situace v tuto chvíli a jak vypadá situace v zemích, které mají své námořní hranice s zeměmi, již se uh, a arabské jaro dotklo. Zaznělo, že na začátku příštího roku dostaneme více informací k tomu, eh, jak se zachází s oběťmi a co, co je další plán pro oběti terorismu, jaká je ta podpůrná síť, která by se měla vytvořit a která by měla pomáhat obětem terorismu. Já se domnívám, že bychom měli dále všechny tyto oběti organizovaného zločinu podporovat. Děkuji a paní Kogan Zapije Děkuji, já vystoupím velmi stručně. Děkuji, paní komisařko, za vaše odhodlání, nasazení, za dobrou práci. Já jenom k problematice víz. Hovořili jste o o reciprocitě a k klauzuli o pozdržení a, pří, pří, a možném zneužití. Jenom chci slyšet vyhodnocení. Vy jste to tak rychle všechno uh, vyhodnotila, tak dobře jste vyhodnotila situace, kdy došlo k odhalení některých případů zneužití. Ta spolupráce by mě zajímala s jednotlivými zeměmi. A potom k otázce Turecka. My chápeme, že je to trochu patová situace, ale zároveň myslím, že jste kdysi inteligentně nalezla způsob, jak odblokovat podobnou situaci. A pokud jde o mobilitu u, studenty, u studentů, u podnikatelů a tak dále. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem by šlo něčeho podobného do cílet i v oblasti vízového styku. Děkuji. Paní komisařko, můžete se vyjádřit ke všem tématům. Děkuji. Paní Guillaume musela odejít, eh, všem za komisi. Samozřejmě jsme si velmi dobře vědomi, že navzdory velkému pokroku tu zůstává několik velmi svízelných otázek, pokud jde o azyl, o trialog. Já plně sdílím názor parlamentu, že eh, musíme zajistit, abychom měli přidanou hodnotu, že v tom musíme pokročit. Jistě to budou velmi těžká jednání. Paní Argentiny, zpráva CVM. Tato zpráva bude představena 18. července. Spadá to pod Catherine Day, sekretariát komise. Samozřejmě do toho byly zapracovány vstupy i z dalších DG, ale já sama jsem to ještě nečetla a nepochybně i poslední události se do té zprávy promítnout. Teď, pokud jde o tu, to řízení pro porušení k Německu, jak řekl pan Albrecht, i když nesouhlasíte s touto pozicí, chápete ty legální důvody. Německo mělo dva roky k implementaci a je prostě rolí směr, komise se postarat o to, aby všichni eh, se řídili pravidly a Německo se jimi neřídilo. Já neříkám, že se směrnice nemá změnit, ale eh, i, i když se bude měnit, tak to bude trvat určitou dobu. A členské státy, některé členské státy ji chtějí měnit nechtějí. Možná jedna chce znovu otevřít diskuze, ale i kdyby se podařilo tu směrnici nějakým způsobem pozměnit, tak předtím může uplynout ještě několik let a členské státy se tím do té doby musí řídit. Proto jsme e, Německo tímto způsobem, e, e, proto jsme proti němu uplatnili tuto proceduru. Pane Papanikolau, my jsme si vědomi situaci v Řecku, budeme hovořit s novým ministrem o tom, jak funguje akční plán, jestli můžeme ještě dál nějak pomoci Řecku, až bude vláda konsolidovaná, můžeme o tom teď uvažovat. Víme, že je problematické eh, problém s absorpční kapacitou, protože peníze jsou, ale absorpční kapacita, tam jsou ty problémy v Řecku. Budeme se zabývat tím, jestli můžeme nějakým způsobem eh, zohlednit mezinárodní eh, požadavky které existují. A s Tureckem, pokud se podaří dosáhnout dohody o readmisi, to by hodně pomohlo. Oni teď inicializovali tu dohodu, řekli, že, eh, že to podepíšou a začneme vízový dialog, pracujeme na cestovní mapě, která k tomu má sloužit a v mezidobí musíme prohloubit spolupráci s Tureckem, aby mohli odvést svůj díl, ale myslím, že by mohli ještě udělat více, aby nám pomohli vyřešit tu poměrně nelehkou situaci, která na hranicích existuje. Paní Kele, o inteligentních hranicích. Tam jsou minimálně dvě záležitosti. Tam by měly být ty, ty bona fide cestující, kteří by mohli dostat víza umožnící opakovaný vstup. To už existuje například v Nizozemsku. A dále systém vstupu a výstupu, místo toho, aby se dávala razítka, že by to fungovalo elektronicky. A teď právě provádíme hodnocení dopadu o tom, jak by se to mohlo udělat. E, na podzim vám předložím konkrétní návrhy. K Frontexu. Máme nové nařízení. Jak víte, Frontex nyní na Frontexu nyní již má lidi pro lidská práva, jakýkoliv úředník, který se účastní eh, Frontexu, musí splňovat eh, základní práva a tak dále. Jinak by mohl o to místo přijít, pokud nesplní eh, kritéria v oblasti, lid, v oblasti základních práv. Jinak i když v existuje stále mnoho zemí a společností, kterým se nedostává pracovních míst v Evropě a hledají jinde a je to na členských státech, aby rozhodli, ale komise může zjednodušit postupy. Pokud někdo chce inženýry nebo eh, zaměstnance IT nebo ze zdravotnictví i z jiných zemí. Teď pokud jde o uchazeče o azyl bez dokumentů. Mezi lidmi existuje poměrně hodně expertízy, i u lidí, kteří nemají dokumenty, tak se lze zjistit hodně věcí. A paní Jiménez, jsme si vědomi problému organizovaného zločinu v souvislosti s terorismem. Je to trošku menší problém, než jsme si původně mysleli, ale třeba v Sahelu, v oblasti Sahelu je určité podezření vzhledem ke všem zbraním, které tam cirkulují. By tam mohlo být uh, vyšší, pro, vyšší míra propojení. A toto je něco, co spadá pod do vysoké představitelky paní Aštnové a paní, pana Žila de Kirchhoffa. Takže možná by bylo dobré se na ně obrátit, až přijdou do parlamentu nebo na výbor. Paní Bild, balkánská víza. Došlo ke zlepšení, tedy vždy jsme měli dobrou spolupráci ze strany komise s těmito státy ale předali jsme ten akční plán kosovské vládě například. Pořád ještě máme však zprávy i z vaší země týkající se zneužívání ze strany třeba Bosny. Budeme mít novou zprávu o konkrétních údajích, ale vedeme neustálý dialog s těmito státy, tak abychom zohlednili samozřejmě vysokou míru regulérních, poctivých cestujících, a, a, ale také, abychom zabránili ve zneužívání těm, kteří eh, se snaží obcházet systém. Turecko vízový kodex, snažíme se tlačit na členské státy eh, v zájmu dalšího pokroku. Můžeme eh, zrušit poplatky vízové pro děti, studenty, výzkumníky, obchodníky, ale měl by existovat společný seznam cestovních dokladů, se službou pro vnější činnost a členskými státy bychom mohli založit vízová centra. V Turecku zatím neexistují, ale usilujeme o to a vydávat víza pro opakovaný vstup. Dochází k pokroku, ne, ne ještě dost, ale je to pokrok hmatatelný. A to se týká celkově dialogu pro zvýšení mobility s Tureckem. Dá se dělat hodně bez eh, nějaké zásadní změny pravidel. Eh, vízový dialog začne na podzum, na podzim a pak standardní postupy, eh, které probíhají v dialogu se státy. Já se omlouvám, že jsem to musela takhle zběžně projít. Doufám, že jsem se vyjádřila ke všemu, ale na podzim vám jistě dám ještě konkrétnější odpovědi. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste zvládla zodpovědět na tolik věcí. Za v těch pár minutách budeme pokračovat v září a užijte si léta, zasloužíte si to. Okay, and now we Uh, Pokračujeme s dalším bodem na programu a to je akční program v oblasti výměn, podpory a odborné přípravy na ochranu eura proti padělání. Je to program Pericles 2020 a zpravodajkou je paní McIntyre, kterou tímto žádám, aby se ujala slova. V současné době někteří odcházejí, takže vteřinku ještě počkáme, než se dáme do další práce. Eh, the, the Pericles program uh, expires 13 and the new one uh, a to se týká také finanční činnosti v oblasti uh, odborné přípravy a tady existuje ještě další část rozšíření programu na další země, ale nyní žádám paní McIntyre, aby se ujala slova. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za jejich spolupráci a také pomoc. A také především děkuji sekretariátu, který mi velice pomohl při zpracování mé první činnosti. Také chci poděkovat komisi za to, že mi poskytla detailní informace o činnosti expertní skupiny. Program Perikles podporuje spolupráci mezi národními, evropskými a mezinárodními orgány, které jsou zodpovědné za boj proti padělání eura. To je malý rozpočtový program, který má k dispozici ročně asi milion euro. Návrh Komise navrhuje obnovení programu od roku 2014. Tento program byl poprvé zaveden v roce 2001 a zpravodaj Libe byl Gerhard eh, Schmidt, který byl respektovaným členem a já jsem také se zajímala o jeho zprávu a jemu šlo o to, aby se opravdu veškeré zdroje, které jsou k dispozici, využili co nejúčelněji a také toto východisko naleznete v mé zprávě. Na to já se také zaměřuji. V letech 2000 až 2001 sice situace parlamentu byla pouze konsultativní, ale nyní tato záležitost spadá do spolurozhodovacího řízení a právě proto se můžeme více k této záležitosti vyjadřovat. Návrh komise ne pokrývá úplně všechny oblasti, některé jsou pouze vágně eh, o, formulovány, ale já jsem chtěla program zacílit a chtěla jsem také maximálně využít všech lokovaných fondů. V článcích 7 a 8 najdete velký počet případných cílových skupin a eh, činností a podle mého názoru tento velký počet je opravdu příliš velký a nejde o to rozptilovat omezené prostředky, ale spíše je zaměřit e, na dosažení multiplikačního efektu. Další oblast, kde se domnívám, o čem budeme ještě debatovat a co je také potenciálně kontroverzní, je otázka míry spolufinancování. Já vím, že tady nedošlo ke schodě na procentech v radě a já také předpokládám, že tady ještě nás čeká velký boj, ale kvůli tomu, že prostředky jsou omezené, tak bychom měli také omezit míru financování, tak aby se peníze dostaly dál. Já tady uvádím eh, částku 70% a ve výjimečných případech 80%. Yeah já se domnívám, že to je vše nyní z mé strany a také si ještě vyslechnu stínové zpravodaje. Děkuji vám. Nejdříve se ptám kyperského předsednictví, pokud je přítomno, ano, je přítomno, pan Panna Jotu je mezi námi a proto ho žádám nyní o slovo. Kyperské předsednictví chce potvrdit, že jsme dostali mandát o koreperu na zahájení legislativního jednání co možná ne dříve a my také doufáme v dohodě v prvním čtení a těšíme se na konstruktivní jednání. Thank you very much. It was a... Děkuji vám, to byla, bylo eh, velice krátké a užitečné prohlášení a nyní za komisi bude hovořit pan Čous Olafu. Ano, je tady rada přítomná. Ano, děkuji paní předsedkyně za to, že jste nám dala slovo já e, zodpovídám v rámci komise a OLAFu za ochranu eura. My jsme službou komise v této oblasti. My jsme také se seznámili s touto velice zajímavou zprávou, která je velice dobrá a také potvrzuje to, že program Perikles musí po roce 2013 pokračovat. Jsou tady ovšem určité aspekty, o kterých by se ve výboru LIBE v parlamentu mělo diskutovat. První bod je, se týká omezených strojů. Stávající program Perikles a také program Perikles 2020, který eh, komise se navrhuje, má omezené zdroje. Ale pokud se týče účastníků, tak tady chceme účastníky z mnoha oblastí. A vy víte, že e, e, padělání eura se děje především ze strany organizovaného zločinu a právě proto musíme také soudce a státní zástupce a policii seznamovat eh, s tímto bojem proti padělání eura. Pokud se týče míry spolufinancování, tak tady komise navrhla, aby se pokračovalo ve současné míře spolufinancování ve výši 80 a pouze ve výjimečných případech navrhujeme tedy v odůvodněných případech bychom překročili překročili 80% a přišli bychom k 90%. A to z toho důvodu, protože experti z členských států nám sdělili, že je těžké najít my vyšší míru financování ve výši 20% a raději by měli míru spolufinancování ve výši 10%. To jsou návrhy k diskuzi. Děkuji. Děkuji vám jsou nějaké připomínky od stínových zpravodajů nebo od někoho jiného, od dalších účastníků? Pokud ne, tak já žád... a ptám se paní McIntyre, stali se chce ještě vyjádřit jednotlivým aspektům, například ke spolufinancování. Ne, není tomu tak. Lhuta pro předkládání pozměňovacího no, návrhu je 5. září, takže můžeme na pozměňovacích návrzích pracovat celé léto. A nyní máme několik minutek, než přejdeme k dalším zprávám o ochraně fyzických osob. Nevím, zdali jsou tady oba dva zpravodajové, pan Drucas a pan Albrecht. Ne, nejsou přítomni a pan Ducas je přítomen, ale my bychom také měli počkat na pana Albrechta, protože hodláme o obou dvou zprávách diskutovat společně, protože tady očekáváme eh, velice aktivní debatu. Takže nyní se dotážeme, zdali může brzy se dostavit pan Albrecht, nebo zdali si uděláme kratinkou přestávku pan Albrecht se dostaví za pět minut, tak si uděláme pětiminutovou přestávku a pak budeme pokračovat s oběma zprávami týkající se ochrany fyzických osob. Okay. I would like to welcome both rapporteurs. Vítám oba zpravodaje. Who seem to be very... Zdá se, že nám práce pěkně jde, alespoň to je můj dojem z dnešního zasedání. My chceme v tuto chvíli projednat dvě témata najednou. Pan Albrecht je zpravodajem po společné výměně názoru k, reformě, k návrhům eh, reformy dat, která proběhla v květnu, nás čeká předložení prvního pracovního dokumentu. My jsme na tom pracovali velmi intenzivně a budeme na tom pracovat velmi pečlivě i po skončení letní pauzy. Zpracovávají se jednotlivé pracovní dokumenty a zpracovávají se jednotlivé návrhy znění zpráv. V tuto chvíli mi dovolte dát slovo panu Albrechtovi, který vystoupí jako první a stručně nám představí první pracovní dokument. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste počkali, dokud eh, jsme nedorazili do sálu. Myslím, že můžeme začít a můžeme začít představovat pracovní dokument. Je to pracovní dokument, který se týká celého přístupu, je to balíček přístupu k reformě oblasti ochrany osobních údajů. Je to vlastně v návaznosti na původní směrnici 9546 eh, k ochraně osobních údajů. Celkově to tedy vytváří koherentní přístup i v souvislosti s policejní a soudní spoluprací a novou směrnicí v této oblasti. Máme novou směrnici, která se navrhuje k reformě o ochraně osobních údajů. Je to návrh k 26. lednu. My v tuto chvíli zpracováváme oba materiály a pan Drusas a já, pan Drusas je zpravodajem prvnímu materiálu a já zpracovávám návrh nařízení. My spolupracujeme velmi úzce a chceme dosáhnout toho, že vytvoříme společný postup v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby existoval koherentní, sjednocený, jednotný legislativní postup, který bude jednotně upravovat problematiku osobních údajů. Chceme, aby tento balíček vytvořil harmonický, eh, kvalitní právní instrument, který bude dostatečně jednotný. My jsme to požadovali několik let, že chceme jasný a ambiciozní nástroj, jasný ambiciozní rámec ochrany osobních údajů. Chceme zamezit právní nejistotě a roztříštěnosti právních úprav. Takovýto postup by měl cíleně zajistit, aby koordinované legislativní úsilí zlepšilo věcně i systematicky příslušnou právní úpravu. Také se nám podaří zlepšit z legislativního hlediska jednotlivé postupy a protože jednání a zasedání by se měly v tuto chvíli sloučit a v tuto chvíli bychom mohli zajistit, aby ochrana osobních údajů platila v ní ve všech oblastech, ve všech sférách, kterých se vůbec může reforma dotknout. Tímto způsobem odvedeme společně práci na těchto materiálech. Dosud se podařilo absolvovat několik technických zasedání s komisí na téma nařízení. Také zítra budeme spolupracovat na téma směrnice, proběhne další technické zasedání a po letních dovolených budeme pokračovat a budeme se dále věnovat nařízení. Proběhne představení prvního pohledu na věc, prvního zpracování možných otázek a prvního nástinu toho, jakým způsobem by návrh komise mohl být eh, nastaven tak a upraven tak, aby odpovídal našim potřebám. Doufejme, že po létě se podaří učinit eh, další krok k tomu, abychom jednotně postoupili dál a aby se podařilo tento ohromný reformní balíček dotáhnout do konce. Koordinátoři LIBE a, a tohoto výboru, jak říkala paní předsedkyně, zasedají v meziparlamentním výboru IPM společně s národními parlamenty a oblastí vnitřní bezpečnosti a spravedlnosti jednají o této reformě. E, další zasedání je 9. a 10. října. Máme specifické dokumenty k nařízení, specifické dokumenty k eh, směrnici průběhu. Dalších měsíců se objeví materiály k těmto oběma oblastem a objeví se i studie dopadu za parlament. Řekněme tedy, že na dalších zasedáních parlamentu se předloží první konkrétní pracovní materiál, který následně bude i s našimi provedenými úpravami posunut dál. Já jsem jenom chtěl eh, komplexně nastínit, jakým eh, směrem se v tuto chvíli ubíráme. Před rokem se objevila první zpráva, je to skoro rok, kde se objevily první mm, připomínky k této reformě a plánu komise. Šlo nám nejprve o plnou harmonizaci na nejvyšší úrovni, v nejlepší kvalitě a v maximálně možné míře sjednocenosti. To byl první nástěn, první návrh. Ten první cíl, kterého jsme chtěli dosáhnout na základě původní směrnice 9546 byl naším prvním cílem. My jsme chtěli obecně posílit uh, práva v oblasti ochrany dat a zdálo se, že nejlepší způsob, jak dosáhnout daného cíle, bylo nastavit takový právní rámec, který by subjektu práv dal právo dát souhlas s tím, že budou existovat jasná pravidla ohledně vyrozumění, ohledně poskytnutí informací, ohledně transparentnosti, ohledně um, povinnosti um, všechna práva tímto způsobem sdělovat. Plus jsou tam záležitosti týkající se citlivých údajů a záležitosti týkající se dětí. Třetí bod za nás je nezávislý orgán ochrany údajů a jeho pracovníci. Řekli jsme, že jejich role by měla být posílena. Pracovní skupina podle článku 29 má základní roli, co se týče reformního balíčku. To jasně zaznělo a musí se to projevit i v tom, jak bude koncipována celá reforma. Pak eh, otázka postihů. To je velmi důležité a odráží se to i v nařízení, to je další bod. A v neposlední řadě chci poukázat na národní přenos údajů po internetu, měly by existovat jasné předpisy, jasná pravidla, jak uvést jak nařízení, tak i směrnici do praxe. A samozřejmě zde existují různé zájmy, zvláště pokud jde o probíhající jednání s třetími státy. Máme třeba dohodu o ochraně osobních údajů mezi EU a USA. Chceme se zasadit o jednotný postup pokud se však jedná o konkrétní pravidla, tak mi dovolte dát slovo Dimitrase Trucasovi, který je zpravodajem za druhou oblast. Děkuji. Děkuji vám a prosím pana Drucase. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji i Janovi i já bych rád poukázal na to, že se zasazujeme o přístup, kdy zpracováváme celý balíček. Já myslím, že Jan už nastínil v podstatě všechno. Já nemusím nějak podrobně dále rozvádět naši práci. On nastínil, jakým způsobem naše práce probíhá. Dovolte mi jenom ještě jednou říci, že nám jde o to, abychom měli společný harmonogram pro zpracovávání nařízení a pro zpracovávání směrnice. Nám jde o koordinaci, o synchronizaci, o to, aby to všechno probíhalo paralelně. A to tak, že i jednání stínových zpravodajů. A v tomto kontextu mi dovolte také poděkovat všem zvláště pak stínovým zpravodajům. Chci poděkovat Janu Albrechtovi, který se toho skutečně ujal a velmi ambiciozní program eh, předkládá s velikou vervou. Eh, spolupracuje se sekretariátem výboru Libe. Já musím říct, že je to skutečně dobrý tým. Ten balíček je obrovský, ohromný, je to velký kus práce a je to velmi důležitá věc pro evropské občany. A proto je tak důležité, abychom všichni byli schopni přinášet naše vynikající eh, představy a eh, podělit se o ně s ostatními. Je to tedy je to tedy balíček. Na jednu stranu je velmi důležité mít takovýto systém, systém zpracování balíčku. Ale na druhou stranu je zde velký otazník a ten se týká směrnice. Kolegové nepochybně vědí, že na radě jsou členské státy, které již vyjádřily určitý názor v tom smyslu, že nechtějí projednávat směrnici. A pokud zde máme někoho za komisi, tak bych rád, aby se vyjádřil, jak to v tuto chvíli vypadá, co si o tom myslí komise. Já vás mohu v tuto chvíli informovat o tom, že jsem před dvěma týdny byl na Kypru a ho- hovořilo se o tehdy nastávajícím předsednictvím a já jsem příslušným ministrům položil jasnou otázku, byl to konkrétně ministr vnitra a zeptal jsem se na tuto problematiku, položil jsem to velmi jasně a zdálo se mi, že otázka je stále ještě nedořešena na půdě rady. Zdálo se mi, že nedostávám jasnou odpověď a proto nevím, jak to teď říct, ale myslím si, že bychom měli být poměrně znepokojeni tím, jakým způsobem se rada a některé členské státy vypořádají s problematikou zpracování této směrnice. A myslím, že je to i výzva pro kolegy z výboru Libe, aby se s námi sešli a pohovořili o tom, jakým způsobem bychom mohli vyvinout případně příslušný tlak na radu a určité členské státy, právě ty, které vyjádřily určitou nespokojenost či určitou obezřetnost, pokud jde o zařazení směrnice. Pokud jde o jednotlivé prvky reformy, a balíčku, tak vidíte, že jsme si práci trošku rozdělili s Janem Albrechtem, rozdělili jsme si pracovní dokumenty i naši prezentaci jako takovou. Každý se zaměřujeme na něco trošku jiného. Co jsou to tedy hlavní rysy reformy? Stručně. Jednak hovoříme zde o občanech Evropské unie a o možnosti mít eh, kontrolu nad osobními údaji. Osobní údaje jsou jasným uh, základním právem, je to článek 8 uh, eh, listiny, článek 16 smlouvy. Je to základní princip, který se uplatňuje a musí se uplatňovat i v soukromém, i ve veřejném sektoru s určitými omezeními samozřejmě a to jsou omezení, která přísluší jako určité pravomoci orgánům činným v trestním řízení, kdy se ta pravidla trošku uspůsobují novým technologickým vymoženostem, ale osobně musím prohlásit, že sdílím obavy řady kolegů v tom smyslu, že technologický pokrok je tak rychlý, že mám někdy obavy v tom smyslu, jak můžeme eh, přizpůsobovat naše pravidla tak, abychom drželi krok s těmi nejnovějšími technologickými inovacemi, jak to vůbec můžeme stihnout ještě než se objeví další technologická novinka. Zatím však to vždy probíhalo, takže jsme se snažili tento krok s technologickými vymoženostmi držet. Uh, Reforma se postará o harmonizaci základních principů ohledně, eh, ohledně eh, zpracování a výměny osobních údajů mezi orgány soudu a orgány činnými v trestním řízení. Nám jde o to, že se snažíme zamezit určité roztříštěnosti těchto údajů a chceme vytvořit bezpečný systém přenosu údajů do třetích zemí. Chceme, aby se tento systém i rozšířil v zahraničí. Obecně řečeno snažíme se o to, abychom chránili dodržování těch příslušných lidských práv v oblasti ochrany osobních údajů všude. Co bychom měli projednat dál? Po prvním zasedání, které jsme naplánovali, jak, jak jsem říkal, Jan Albrecht říkal, Eh, že má velmi ambiciozní program, on nad ním seděl hodiny a hodiny a proběhla jednání se stínovými zpravodaje. Pokud bych to měl shrnout, tak bych to shrnul tak, že je potřeba dále projednat roli komise prostřednictvím prováděcích a delegovaných aktů a prostřednictvím jednotného mechanismu, což by znamenalo že bychom pořádali zasedání stínový zpravodajů samostatně. Na těchto jednání by se jednotlivá témata projednávala, jelikož jsou důležitá. Pak je zde otázka možné vyloučení pravidel ochrany osobních údajů v případě evropských institucí či agentur. Pochopitelně je zde otázka a návaznosti mezi národními právními řády a obecným a právem Evropské unie. My zde budeme mít určité povinnosti, v co se týče případu s, pre, s přeshraničním prvkem. Tam jsme se dohodli, že bude potřeba dále vyjasnit legitimní uh, a veřejný zájem a otázku vnitřní bezpečnosti. To jsou totiž pojmy, které budeme muset lépe vysvětlit, lépe nadefinovat. Nechceme, aby se nám pravidla překrývala vzájemně a navíc musíme vyřešit problematiku požadavků na údaje, které jsou uloženy v Evropské unii, jsou požadavky, které přicházejí z třetích zemí. To je diskuze, která bude probíhat dál, pochopitelně. V průběhu daných debat se objeví otázky nové, to je jasné. Všichni jste víc, více než zváni, abyste se dostavili, zároveň také můžete se na nás obrátit i jinak a nastínit, jak byste si představovali další postup. Máte vynikající seznam dalších témat, která máte v plánu probrat. To je opravdu vynikající. Někteří kolegové se chtějí vyjádřit. Ještě než jim dám slovo, tak musím říci, že předsednictví tady asi bude zastoupeno, ale je tady paní Blanže za komisi, takže možná by se mohla vyjádřit ještě jako první. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám paní předsedkyně. Za komisi bychom chtěli v první řadě poděkovat těch zpravodaj, tak stínovým zpravodajům za veškerou odvedenou práci a samozřejmě také stínovým zpravodajům a všem dalším uskutečnilo se mnoho technických jednání, které pomohly pokročit s textem nařízení. Teď pokud jde o dokumenty, pracovní dokument, který je tu předkládán, je dokumentem, který komise vítá, neboť ukazuje, že existuje mnoho možností najít společný hlas, společnou půdu s tím, co předložila komise, a to obzvláště, to už bylo řečeno v předchozích příspěvcích, posílení základního práva na ochranu údajů, posílení aspektu vnitřního trhu a zvláště skutečnost, že byl navrženo právě návrh na posílení tohoto aspektu vnitřního trhu. Samozřejmě lepší implementace ochrany údajů, včetně posílení orgánů na ochranu osobních údajů a také skupiny podle článku 29. Dále důležitá věc pro komisi, že v tom posilování této dimenze vnitřního trhu to jde v ruku v ruce se snižováním nebo omezováním administrativní zátěže. Dále zohledňování globalizace a vítáme v tomto kontextu také vůli Evropského parlamentu rychle se postoupit vpřed v celém tomto balíčku. Jsme vám k dispozici k hloubkovější diskuzi otázek, které byly identifikovány v pracovním dokumentu. Chci se vyjádřit jen k jedné z těchto věcí a to je uplatnění pravidel pro evropské instituce, orgány a agentury. Jinými slovy, modernizace nařízení 45 2009. Když byl poprvé předložen tento návrh v listopadu 2010, a bylo to pak připomenuto v lednu 2012, tak komise jasně řekla, že je potřeba uspůsobit platná pravidla eh, pro eh, orgány a instituce tomuto balíčku. Děkuji, že jste mě nechali toto vám představit. A pak je tu jedna věc, která se týž, spíš týká předsednictví, a to je přístup předsednictví rady pokud jde o e, tedy dimenzi tohoto balíčku. My jsme předložili soubor všech těch pravidel, abychom měli kompletní přístup k ochraně údajů se, se zohledněním veškerých nových prvků, které jsou v Lisabonské smlouvě. Děkuji. A nyní pan Foss. Ja, vielen Dank. Ähm, Děkuji. Já bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům a já podporuji vše to, co bylo řečeno. Nyní bych chtěl ještě něco doplnit. Tím, že tady máme přístup jednoho receptu pro všechny, což se týká malých, větších podniků, online, offline a právě proto potřebujeme určité vyjasnění při aplikaci těchto práv a právě proto tyto to, toto vyjasnění, tyto definice jsou velice důležité, protože nesmíme vnést nejistotu do jednotlivých modelů. To otázka tady je, do jaké míry musí podléhat stejným předsedům předpisům, například rejstřík motorových vozidel nebo pojišťovny a tak dále. Všechno to má být vlastně nyní pod jednou střechou a právě proto je, je nutné jednotlivé věci přesně formulovat a definovat. Ony akty v přenesené pravomoci, které jsou často kritizovány, to je věc, která celou situaci nevyjasňuje. Ale já se domnívám, domnívám, že bychom měli přesně eh, nalézt, kde je to příliš detailní, příliš technické, že nemůžeme nic dělat, ale musíme se postarat o to, aby u, i u i akty přenesené pravomoci jsme zapracovali do nařízení. Také odcházka koherentnosti. Tady tento mechanismus musíme také přeskoumat z hlediska praktikability a také musíme opravdu dbát na to, abychom nevytvořili další úroveň spolurozhodování, ale aby také to, co si představujeme, bylo realizováno. Pokud se týče vyjasnění, pak tady máme toto právo přenositelnosti dat nebo práva na to být zapomenout. Takže toto jsou předpisy, které si představujeme pro telekomunikační podniky, ale mělo by to být aplikováno také na jiné věci a to se také musí přesně formulovat a vyjasnit. Pokud se týče vyváženosti která, a rovnováhy, která by měla eh, existovat mezi jednotlivými podniky a tady opravdu sázíme na jednotlivé podniky, včetně sankcí, které jsou nutné eh, na to, aby se toto opravdu začalo prosazovat. V současné době tady máme takový konglomerát, a proto bychom měli také vytvořit více pobítek, kdek například pro inspektora dat a jde o to, abychom udrželi míru věcí. Uh, Madame Intveld. Paní Intveld, prosím. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěla poděkovat zpravodajům za jejich společný přístup. To je nejen účinné, ale je to také politický signál. Eh, je, tento, tato sněmovna žádala jednotnou úroveň a místo toho máme dvě osoby. Takže to je vlastně, je to slabší Eh, než to, o co jsme žádali. Slyšela jsem pochopitelně eh, některé zvěsti o některých zasedáních a s tím, že se dá počkat ještě pár let, eh, že stačí zatím to rámcové rozhodnutí k tomu, abychom začali pracovat na směrnici. Já bych zašla trošku dál. Nejenom je požádat, aby naléhavě začali na té směrnici pracovat, ale myslím, že by měla existovat eh, také určitá výměna. Pokud rada odmítne pracovat na směrnici, tak bychom měli odmítnout pracovat na jaké, eh, jakém, jakémkoliv tématu, který s tím souvisí. Já vím, že Timothy eh, Kerkopa to jistě naštve, ale když já myslím, že tento, tato sněmovna by měla být daleko, daleko razantnější, e, protože v celé této oblasti svobody, spravedlnosti a vnitra vidím, že Rada a parlament se dostávají stále dál e, od sebe. A čili toto je klíčové. Myslím, že bychom neměli akceptovat pracovat jenom na části toho balíčku. To je nepřijatelné. Druhá připomínka obecného charakteru, a tady myslím se s Axel Fossem shodneme, ten eh, konečný výsledek by měl být vysoká úroveň ochrany údajů, ale mělo by to vycházet z rizik a ze zásad, čili v souladu s velmi přísnými postihy. Pokud máme legislativu, která by měla eh, platit pro tak obrovský počet zpracovatelů údajů, společností a dalších organizací, pak musíme zajistit, aby to bylo účinné a účinné to může být jedině, když to vychází se zásad a zhodnocení rizik. A ještě jedna závěrečná připomínka a ta se týká toho, že budeme dlouho hovořit o podrobnostech této nové legislativy na ochranu osobních údajů. Ale měli bychom přitom zohledňovat jak je implementována legislativa stávající. A abych to řekla diplomaticky, je to eh, ještě zdaleka nedokonalé. Samotné evropské instituce schvalují legislativu, která je v rozporu se stávající legislativou. Když se podívám třeba na Evropskou komisi, která akceptuje velmi plaše že naše evropské právo je dominováno právem třetích zemí, které je uplatňováno přímo na území Evropy a nikdo nic nedělá, tak nevím, jestli bychom měli věnovat příliš času na vypracovávání nové legislativy, když nerespektujeme ani tu stávající. To je více než symbolické. Já to tak opravdu myslím vážně. Pokud máme nějaké nové zákony, musíme zajistit, aby platili. A to je z mé strany zatím vše. Děkuji a máme tady další dlouhý seznam řečníků, takže žádám řečníky, aby všichni hovořili maximálně dvě, dvě a půl minuty. Pan Alvaro. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Paní Infeld pracuje na směrnici a já pracuji na nařízení. A určitě všichni pracujeme velice účinně a efektivně. Já také děkuji panu Albrechtovi, protože on opravdu vede celou práci velice efektivně a mm, opravdu se velice často setkáváme a pracujeme. Toto, co je před námi, je velkou výzvou ale já musím říci, že já také nespěchám eh, v celé činnosti. A je v podstatě jedno, když to dokončíme. Já nechci akceptovat žádné lhuty. Jde především o to, abychom schválili dobrou legislativu a nezrychlenou legislativu. A já se domnívám, že komise předložila také dobrý návrh balíčku. Jestliže děl, předkládáte takové návrhy, pak tyto návrhy lze vždy zlepšit, protože tady jde o to, abychom opravdu nabídli účinnou ochranu dat občanům, ale nesmíme také zasahovat do různých práv eh, ekonomických subjektů. Takže já nevím, proč bych bychom měli vyjmout sami sebe z, tě, z tohoto nařízení, tedy evropské instituce. Já se domnívám, že opravdu bychom měli dodržovat naše vlastní předpisy a pravidla, která schvalujeme. A také my musíme zavést něco konzistentního. Musíme také chápat, že existují údaje v různých oblastech, které fungují e, různým způsobem. My se domníváme, že nemůžete jednoduše říci 250 pracovníků opravňuje existenci inspektora na ochranu údajů. Pak tady jsou ještě další témata, která byla již zmíněna, ale nyní mi vypršel čas a proto končím, paní předsedkyně. Paní Ludford, prosím. Děkuji, paní předsedkyně já se chci zmínit o dvou, třech tématech. Pan Albrecht hovořil o nařízení a tady opravdu pracujeme na obou dvou předpisech. A tady se také hovoří o tom, že se provedly konzultace s jednotlivými odvětvími a může nás eh, pan Albrecht s tímto seznámit, tak jak mít praktická a fungující například v oblasti práva na souhlas a práva být zapomenut, eh, například v oblasti služeb online. Je třeba, aby zákazníci nebyli neustále iritováni tím, že musí souhlasit se vším každých pět vteřin. Ale také musíme zabezpečit Eh, a ošetřit například dva, dvě situace a tady vždy se říká v jedné e, rámečku je, chci dostávat informace a v druhém e, eh, chci, nechci dostávat informace, ale eh, potom, když nejste pořádně pozorní, tak vy často zaškrtnete oba dva rámečky, ale to vlastně znamená, že se to by mělo vylučovat, ale pak se to nevylučujete a informace dostáváte. Takže jde o to, abychom nenar, nenarušovali běh ekonomického života. A já mám také dvě obavy. Je to příliš detailní a je to detailně formulované v oblasti společností a nemáme tady přesné informace o výsledcích Tady o tom mám určité pochybnosti. Jistá flexibilita tady musí být. A není pan Kelly, který je zpravodajem ve výboru ITRE. Děkuji. Tato diskuse je zajímavá a ano, tato diskuse také vlastně zobrazujeme vlastní názory. Zatím nebylo rozhodnuto, zdali budeme postupovat podle 50 nebo 49. A já chci poděkovat zpravodaji za to, že spolupracuje se všemi, to je dobrá cesta před. Toto také nám dopomůže k dobrému výsledku. Já jsem z ITRE a právě proto mi jde o posílení společného trhu, tak aby se e, společnosti dále rozvíjely a také se v současné době, ve stejné době chránily individuální práva. My jsme také diskutovali s jednotlivými firmami a tady z toho eh, vidíme, že musíme rozlišovat jednotlivé podniky, finanční společnosti, eh, eh, pojišťovací společnosti, dobrovolníky a tak dále. Tady není vlastně jeden recept pro všechny. My musíme postupovat flexibilně. A pak také musíme rozlišovat Eh, velikost podniku, jestli má podnik 300 nebo 200 zaměstnanců a potom také vztah mezi zpracovatelem a správcem údajů. Proto že já si myslím, že správce musí mít větší zodpovědnost. My jsme diskutovali se stínovými zpravodaji a budeme v těchto diskusích dále pokračovat, budeme předkládat také další návrhy. Já souhlasím s tím, že bychom neměli spěchat, ale musíme odhodlaně eh, zpracovat na tom, abychom tuto problematiku dokončili do konce našeho mandátu. Nebylo by dobré, kdybychom tuto problematiku přenášeli do dalšího volebního období. Je třeba řádně Eh, mít ohledy na ochranu tak jednotlivých fyzických osob a také musíme dbát na eh, společný trh. Paní Hirsch bude další a potom se chci zeptat eh, pana Kirchopa, zda chce také hovořit, ne? Není tomu tak paní Hirsch. Děkuji. Děkuji vám. Nejdříve chci poděkovat oběma zpravodajům. Já jsem zpracovala stanovisko ve výboru pro zaměstnanost a právě proto se zaměřím pouze na ony relevantní otázky. Tady Eh, otázka ochrany dat je v současné době velice rozptýlená. Například máme článek 82, který je velice vágní. Tady se hovoří o tom, že v rámci eh, tohoto nařízení mají členské státy možnost. Tady musíme také vyjasnit otázku a vazbu eh, mezi členským státem a evropským tím eh, instituty, institucemi. Tady někteří eh, jsou toho názoru, že toto nařízení se vlastně nevztahuje vůbec na národní eh, orgány a národní společnosti, tak abychom tady řešili například otázky ochrany dat. Tady u práva na Eh, být zapomenut. Jak to vypadá, jestliže zaměstnanec odejde z firmy, ale nadále má u firmy důchodové eh, zabezpečení, pojištění, tak zdali jeho data mají být vymazána, anebo zdali je může firma zpravovat dát. Toto musíme dále ještě řešit. Potom je tady také otázka zdraví, což je citlivé téma. Tady musíme dbát právě na ochranu těchto zdravotních údajů a nesmíme jít pod národní úroveň. Ale potom tady máme také video kontrolu a nahrávání na pracovišti, například když zaměstnanci o, témto, o tom o těchto videokamerách vůbec nevědí. A jestliže například zaměstnanec potom přejde z Berlína do uh, Eh, Bruselu, tak tam to může ještě ochrana eh, dat fungovat, ale co když odejde tato osoba do Dili, jak to bude fungovat dál? Takže v této oblasti musíme nalézt konkrétní odpovědi a já se domnívám, že bychom měli postupovat opravdu strukturovaně. Děkuji vám a nyní paní Romero López. And then Mr. Kirkhope. Gracias, presidenta. Děkuji. Ten balíček, který v tuto chvíli začínáme projednávat, by neměl být tím jedním jediným nástrojem. Je škoda, že tlak na komisi rozpracovat dál téma nářízení, nebyl rovněž také zopakován u směrnice. Je velmi důležité, aby komise zaujala společné stanovisko. Pokud máme něco předložit na radu, tak musíme zaujmout společné stanovisko. Jinými slovy, musíme se k tomu stavět jednotně. Občané mají právo na ochranu osobních údajů. Ovšem, když se dostanou do situace, kdy mají určité podezření, tak jsou v situaci, která je pro ně zranitelnější a potřebovali bychom tedy jinou směrnici, která by se věnovala právě otázce té zvláštní zranitelnosti, případu zvláštní zranitelnosti. Já si myslím, že jsme se k tomu zatím nepostavili dostatečně vyhraněně a že jsme to nedostatečně zpracovali ve společném balíčku. Myslím si tedy, že by stálo za to bojovat za to, aby se k tomu přestoupilo jednotně. Musíme se skutečně o to zasadit. Je to složitá doba, kontext celé věci je velmi složitý a lidská práva nejsou dostatečně v případě některých těchto občanů chráněna. My musíme vyvinout tlak na naše vlády, aby stejná úroveň ochrany osobních údajů byla zajištěna i zde. A to i u těch případů, u těch občanů, kteří jsou osobou podezřelou. Musíme mít opravdu pevnou a jasnou právní úpravu, pakliže bychom měli porušit jakékoliv lidské právo. Myslím si, že bychom potřebovali společné stanovisko rády a parlamentu k této skupině občanů. Děkuji, děkuji, prosím pana Kirchhopa. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi rád v prvé řadě, a četl jsem si vaše připomínky a chtěl jsem se vyjádřit ke všemu, co zde zaznělo. Musím říct, že jsem opravdu rád. Myslím ale, že jste chtěla, abychom se vyjádřili jenom k tomu, co zaznělo na téma PNR. Jak víte, jsem velmi klidný a jsem velmi rezervovaný, ale otázky, které jsem chtěl vysvětlit a zodpovědět jsou ty, které jsem předložil eh, předsedovi našeho parlamentu. A proto bych rád, aby došlo k znovu otevření otázky mé zprávy. Já doufám, že právě téma PNR je tak důležité, že se to podaří. Já se v tuto chvíli jenom chci vyjádřit k té otázce reformy. V prvé řadě chci poblahopřát zpravodaji za odvedenou práci, zvláště chci poblahopřát za to, jak eh, se k tomu postavil, že se neopíral vždycky nutně jenom o slova a pojmy a strukturu textu, ale i o to, a to je velmi důležité, jak eh, se práce odvíjí. Myslím si, že v tomto daném případě si nemůžeme nikdo stěžovat na to, že bychom byli opomenuti v jakýchkoliv konzultacích a v jakékoliv práci. Já mám za to, že potřebujeme nové nařízení. A potřebujeme nařízení, které je jasné a má jasné pojmy. Pojmy tak jasné, že jsou jasné všem. Někdy se říká, proč potřebujeme novou právní úpravu, když už nějakou máme. Já souhlasím s tím, co kolegyně říkala, že bychom měli k tomu postup, přistupovat obezřetně, jenomže svět se nezastavil v této konkrétní oblasti. Uh, dochází k výraznému pokroku. Jde o technologický pokrok, o pokrok v oblasti využívání údajů. Myslím si, že používáme údaje mnohem více než kdykoliv jinde v minulosti, proto potřebujeme mnohem vyšší úroveň ochrany osobních údajů. A také musíme zajistit, aby existovala důvěra v jednotlivých oblastech, v jednotlivých sektorech, třeba v sektoru bankovnictví, což je jako takové složité, ale je to potřeba a i, i důvěra v podniky se musí zlepšit, pokud jde o to, jakým jakým způsobem zacházejí podniky s údaji, které se jim dostanou do ruky. Myslím si, že tohle všechno se musí odhrát na evropské úrovni. Nepochybně jednotlivé společnosti mají různé obavy. My máme ve Spojeném království velmi vysokou úroveň, skoro se ta naše obava, co se týče ochrany osobních údajů, rovná té, jakou pocitují občané samotní. Ale musím říct se, už končím, paní předsedkyně, že potřebujeme odpovídající ochranu osobních údajů, ale potřebujeme takovou ochranu, která nebude příliš zatěžovat naše podniky a zároveň to nebude systém, kterému by nevěřila naše veřejnost. Já myslím, že zatím se vedeme dobře a doufám a věřím, že se nám bude dále dařit i nadále. Sofie se chce vyjádřit velmi stručně k tomu, co říkal pan Kirchhoff a pak poprosím dva zpravodaje, aby ještě jednou vystoupili stručně, protože budeme muset pokračovat a věnovat se dalšímu tématu. Já bych jenom vysvětlila panu Kirchhoffovi, že to nesouviselo nějak s vaší zprávou jako takovou. Já jsem hovořila o šengenském prostoru, to s tím vůbec nesouvisí nebo nesouvisí vaše zpráva s tím, o čem já jsem hovořila. Já jsem jenom chtěla, abychom měli směrnici, která zajistí určitou os- úroveň ochrany. Ale co když bude radě stačit rámcové rozhodnutí, což mimochodem se říká v materiálu rady. Takže potom vlastně nepotřebujeme vůbec hovořit o směrnici, protože máme rozhodnutí, které nám stačí, každému vyhovuje a za pár let provedeme přeskum tohoto rozhodnutí. A pokud to tak je a pokud opravdu rada odsouhlasí, že nechce pracovat na směrnice vůbec, že toto myšlenku úplně zamítne, tak potom nemá cenu pracovat na jakékoliv právní úpravě, která je úpravou související s tou směrnicí. Jenom říkám, že mezi tím přijímá souvislost a na to musíme neustále pamatovat. Děkuji. Děkuji, já myslím, že tuto eh, diskusi bychom neměli dále eh, rozvádět. Ještě však, než ukončíme toto téma, poprosím pány zpravodaje, pan Drucas zahájí, aby se velmi stručně vyjádřili. Děkuji, paní předsedkyně, já velmi stručně, já v prvé řadě chci poděkovat za tuto velmi plodnou diskuzi. Mám dvě připomínky. V prvé řadě někteří kolegové říkali, že bychom to neměli uspěchat. Říkali, že bychom měli být velmi opatrní, že bychom měli dbát na to, aby naše právní úprava byla kvalitní. To taky jako tak je naším cílem. Ale jde mi o to, aby úsilí o rychlé tempo a intenzivní práci nebylo zaměňováno s mm, uspěchaností. My se připravujeme dobře na velmi složitý proces, který nás čeká, jako je proces trialogu. To se nedá zaměňovat s uspěchaností. Já si myslím, že jsme se všichni shodli na tom, že bychom se měli všichni vynasnažit o to, aby do konce mandátu tohoto parlamentu byla daná věc vyřešena. A to je hlavní věc a hlavní téma celé směrnice. Úsilí zachovat přístup kdy jde o reformní balíček a já z celého srdce souhlasím s tím, co říkali kolegové, že bychom měli pamatovat na jednotný přístup, abychom měli jedno jediné nařízení. Bohužel komise v rámci své dobré práce na svém návrhu nakonec zvolila uh, cestu nařízení plus směrnice, s tím se musíme smířit, ale myslím, že bychom se měli maximálně vynasnažit, aby se nám ten balíček a celý přístup, celý systém balíčku nerozpadl. Já myslím, že dnešní diskuze a vystoupení kolegů vlastně byly takovým trošku neformálním mandátem k tomu, abychom se rázně zasazovali o prosazování jednotného přístupu a přístupu balíčku. Druhý zpravodaj děkuji. Já děkuji všem kolegům za vystoupení, samozřejmě děkuji za úzkou spolupráci i s tínovým zpravodajům a také děkuji za skvělou zpětnou vazbu, co se týče našich pracovních metod nás všech i stínových zpravodajů. A děkuji panu Kalimu, paní Kumi z výboru IMKO. A pan Latford hovořil o rozlišení mezi internetovým prostředím a jiným prostředím, kde se souhlas uděluje na základě jiného způsobu informování. Je to jinak, než že se zaškrtne políčko. Je to informace, která se má předložit subjektu ochrany osobních údajů. Funguje to trochu jinak. Záleží na tom, k jakému zpracování údajů dochází. Je to jenom adresa, nebo je tam profil, který se zpracovává a je k tomu nějaké opatření, nebo dokonce jsou tam údaje o uh, místu pobytu, místu uh, daného subjektu práv. Takže to všechno má vliv na typ udělování souhlasu, to všechno má vliv na to, jak se následně postupuje. A k tomu ještě, co říkal kolega, my zde vytváříme určitý kontext toho, jak by celý právní rámec zpracování osobních údajů mohl fungovat. Musíme vymyslet, zda existují možnosti další, zda třeba by nešlo rozdělit kategorie podle toho, jaká zátěž eh, tam následuje, plus jaká zátěž spočívá přímo ve zpracování údajů jako takových. Navíc oznamovací povinnosti různé by se mohly jako opatření dále rozpracovat. Ke kolegyně Hirsch a ke kolegy, eh, k tomu, co říkala na téma eh, práv zaměstnanců. Otázka zní, jestli nám tam něco chybí nebo něco eh, přebývá. Já si myslím, že bychom se na to měli podrobně zaměřit i v výboru IMCO. Měli bychom se zaměřit na to, co tam přesně chybí. Myslím si, že by tam měla být opravdu, jak říkáte, kapitola o zaměstnancích, ale my jsme v tuto chvíli to chtěli zařadit do zdravo, údajů ze zdravotní dokumentace, také jsme to chtěli v prvé řadě vysvětlit, aby ty pojmy byly jasné a potom bychom tam mohli třeba dát nějakou benevolenci, jakým způsobem se budou jednotlivé pojmy v rámci právní úpravy Evropské unie vykládat. Já myslím, že už zaznělo, a to je velmi důležité, že nám jde o skutečně jednotný postup. Chceme, aby byla reforma přijata a jak kolegové Kelly Kirkhope a kolega zpravodaj řekli, zaznělo mnohokrát, že chceme, aby tato reforma proběhla, aby ta pravidla byla lepší, jednotnější a harmonizovanější. Chceme, aby rada přistoupila k tomu, že se její námetky rozplynou a my budeme moci začít opravdu pečlivě pracovat. Já myslím, že už tuto chvíli jsme v, v opravdu produktivní náladě a že se to podaří, zvláště se to eh, podaří po skončení letních dovolených, kde budeme za kyperské předsednictví na obou materiálech, na půdě parlamenty i na půdě rady pracovat. To znamená druhé pololetí. Děkuji. Děkuji vám za tuto rozpravu, v níž budeme pokračovat v září. Dalším, dalším bodem na pořadu jednání je eh, zpráva paní Edith Bauer, chci, aby předložila návrh směrnice týkající se konzulární ochrany občanů Evropské unie, kteří se nacházejí v zahraničí. První výměna názoru byla 25. 5. dubna. Pokusím se vyjádřit stručně. Musíme asi počkat minutku než se eh, vymění eh, příslušní eh, zaměstnanci a pak budeme pokračovat. This new proposal is aiming to replace the old uh, regulation from uh, 95. Uh, Takže na první pohled já se omlouvám, paní Bauer. Prosím, můžete eh, opustit sál v tichosti, prosím? Zdá se to na první pohled být velmi jednoduchou záležitostí, ale bohužel, jakmile se podíváme na podrobnosti, tak už to tak jednoduché není. článek 23 nesmíme ztrácet ze zřetele, neboť tam se říká, že každý občan Unie má na území třetího státu, tam, kde není e, zastoupen jeho členský e, stát, nebo žádným členským státem, to je vlastně klíčové. To jakýkoliv členský stát za stej, že jsem k tomu má přistupovat jako za stejných podmínek jako u svého státního příslušníka. Čili co je? O co tady jde? Stan, z, zajistit koordinační opatření, ale to je také klíčová záležitost. Není možné totiž vynucovat nové povinnosti členským státům. Náš návrh zprávy se trochu liší od návrhu komise, a to z jednoho základního důvodu. Existuje zásadní rozdíl mezi běžnou každodenní konzulární ochranou a konzulární ochranou v případech krizí. Pokud jde o tu eh, běžnou ochranu, tak víte, že se můžete obrátit na skutečně jakýkoliv členský stát, jakékoliv jeho zastoupení eh, v zahraničí a požívat stejných služeb, které by se dostaly i jejich vlastním státním příslušníkům. Pokud jde ovšem o tu krizovou ochranu, to je úplně jiná záležitost, protože a to je nová část tohoto nařízení, protože v tomto případě s ohledem na předešlé zkušenosti, tak když se zohlední různé situace, to, co plývá také z toho, že máme nyní službu pro vnější činnost, tak ta to břímně eh, této té spolupráce je na evropské delegaci. Hovořilo se o tom se zástupci vnějších služby. A dokonce i výbor AFET se ubírá tímto směrem. Jistě, že stále existují určité problémy, pokud jde o financování neměli bychom zapomínat, že existují tři země, v nichž má zastoupení všech 27 států Čína, eh, Spojené státy a Rusko. V žádné jiné třetí zemi nemá zastoupení všech 27 členských států. Takže původní koncepce komise mít vždy jeden vedoucí stát může nesmírným způsobem zatížit ty státy, které mají široké zahraniční zastoupení. A je tu ještě jeden další důvod, který nás vede k této volbě. Existuje další legislativa, to mechanismus od civilního ochrany. To se bude probírat na výboru Envy. A to je legislativa, která předpokládá do určité míry centralizovaný přístup při řešení krizových situací. Posledně se hovořilo o, o ochraně e, rodinných příslušníků a tady je bohužel chyba v textu. Je pravda, že jsme navrhli odstranit z úvodního ustanovení vysvětlení týkající se definice těch rodinných příslušníků z třetích zemí, vysvětlení toho, jak je to definováno jinde, ale eh, křížový odkaz, který jsme chtěli v textu ponechat, někde zmizel. Takže jenom na vysvětlení. Tu, tuto definici rodinných příslušníků která existuje ve směrnici 38 z roku 2004, tak tu bychom si přáli tam ponechat. Myslím, že je to nepochybně dobré řešení. A pokud jde o financování, tak tento přístup vyžaduje také změnu financování po mnoha diskuzích jsme tedy přišli s tím, s tím konceptem trastového fondu, který by měl eh, být vytvořen členskými státy. A ještě jeden bod. Probíhá konzultační proces takže nemusíme vyřešit eh, teď úplně vše. A zdá se mi, že financování externích služeb nebo externími službami a mechanismu civilní ochrany, to se nedá vyřešit eh, v našem výboru. Takže tolik vysvětlení našeho přístupu čem se to trochu liší od návrhu komise. Thank you very much. Uh, Fajon asked me... Děkuji. Ta Fajon mě žádala, abych uh, shrnula její názor. Ona je za SND uh, stínovou zpravodajkou, takže já shrnu, co chtěla říci a potom máme ještě dva řečníky a všechny, včetně sebe, žádám o stručnost. Táně je spokojená s návrhem znění a říká, že se podařilo vyřešit a projednat na, v průběhu jednání různé nesrovnalosti. Většina pozměňovací návrhu je z jejího hlediska přijatelná, takže ona je podporuje. Navíc je přesvědčena o tom, že by se měla zajistit, eh, by se mělo zajistit plné zastoupení těch nezastoupených občanů vzhledem k různým právním řádům. Také se jí líbí ten takzvaný trustový fond, pokud jde o konzultace, což by mohlo minimalizovat riziko zbytečných komplikací. Má obavy, že by bylo dobré poukázat na to, že by se zpráva jako taková mohla rozpracovat e, dále. Bylo by dobré informovat občany, jednotlivé členské státy prostřednictvím webových stránek o tom, jaká práva tady existují, jaká práva mohou e, občané požívat a bylo také řečeno, že bez tohle mělo být vnímáno jako minimální standard, který musí dodržet každý členský stát, s tím, že bude předkládat paní kolegyně ještě pozměňovací návrhy k tomu, jak to dále rozpracovat. Také eh, do toho chce zapracovat rodinné příslušníky s tím, že rodinný příslušník by byl velmi široký pojem, to je součástí celého znění a bude předkládat pozměňovací návrhy, které by mohli navázat na stanovisko, že ne, by neměla existovat žádná omezení týkající se eh, ochrany lidských práv osob, které mají být zastoupeny ve třetích zemích. Děkuji tedy a teď ní dávám slovo paní Rizbek. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla eh, omluvit Louis Michela, který nemohl přijet, protože eh, musí vystoupit jinde. A nakonec jsem to tedy já, která budu mluvčím. A chci tedy říci, že chceme poděkovat zpravodaji, zpravodajce za úsilí věnované problem, této problematice. Vidíme zde um, jasný, jasné známky velmi konstruktivní práce. Tato směrnice rozptýlí celou řadu našich původních obav a obav, které vyslovovaly nejenom národní parlamenty a občané, ale i osoby z třetích zemí. Jde nám o to, aby tato opatření byla koordinována a efektivní a účinná. Chceme, aby občané se mohli spolehnout na to, že budou mít tuto konsulární ochranu zajištěnu v plném rozsahu. Chceme také informovat občany v maximální možné míře a chceme, aby se do toho zapojali veškeré možnosti komunikace, které si je možné představit. Takže jsme spokojeni s tím, co zaznělo ve zprávě. Je zde jediný problém a to je ten, že delegace Evropské unie nemají dostatečné odpovědnosti. My zde máme dvě ochrany konzulární. Jedna je ochrana normální a potom ochrana krizová. Louis Michel ho souhlasí s tím, že v, u těch nouzových plánů je poněkud odlešná otázka koordinace a jakým způsobem jednotky reagují. Zpravodaj však souhlasí s Evropskou komisí v tom smyslu, že by měl měla existovat jasná eh, možnost eh, této ochrany eh, v případě krizových situací. Aby jsme tím také zvýšili viditelnost Evropské unie a posílili evropské občanství. A tím pádem bychom měli, měli mít také záruku ochrany, respektování základních práv, čili by si přáli, aby to byla určitá příležitost k posílení role delegací, k tomu, aby měli příležitost plnit svou roli, hrát tuto roli. Takže v zásadě pozice Louis Michela, toto je pozice Louis Michela jakožto stínového zpravodaje. Please. Děkuji a není paní Ludford. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem stínovou zpravodajkou, to je pan Louis Michel, ze kterého hovořila paní Griesbeck. Já mám velký zájem o tuto věc, protože když došlo ke krizi v Bombaji a také byli tam ponecháni na holičkách občané EU, včetně našich kolegů, tak potom EU eh, e a zástupitelství a delegace EU se snažili opravdu eh, zabezpečit dopravu zpět, ale tato situace se musí zlepšit, protože právě jsme eh, viděli, jak v, úplně v krizových situacích tato koordinace a spolupráce nefungovala, takže toto musíme zlepšit. Evro, delegace EU by měly sehrávat centrální roli, eh, ale já nevím, zdali EU delegace jsou také takto vlastně vyškoleny a také nevím, zdali Evropská služba pro vnější činnost by na sebe tuto zodpovědnost chtěla vzít. Eh, já nevím, zdali opravdu si toto vnější služba uvědomuje, protože oni by pak měli reagovat velice rychle, ale já se domnívám, že by měla být zřízena horká linka a také by měly být eh, k dispozici příslušné webové stránky. Takže jestliže někdo hodlá navštívit určitou zemi, tak by se mohl již na webových stránkách seznámit s tím, zda jeho příslušná země je v této zemi zastoupena a pokud ne, tak kdo tuto zemi zastupuje. Měly by být také jmenovány takové takové první kontaktní body. To je to, co lidé potřebují. Já vím, že tady jsou finanční potíže, ale ty země, které mají největší konzulární síť, potom budou muset také řešit případy občanů ze zemí, které nemají příslušné konzuláty a také nebudou eh, tyto země nějak motivovány, aby tuto síť posílili. Děkuji vám. Nyní končíme tuto debatu. Ještě pan Bronx a pan Kirkov na závěr na minutku. My víme, že bychom neměli pokládat otázky, jestliže nemáme odpovědi, ale my Eh, já se ptám, zdali opravdu v krizových situacích by některé konzuláty a vyslanectví zamítly pomoci lidem, kteří opravdu pomoc potřebují. Na to se ptám já. Takže pan Kirkop nyní, paní předsedkyně, já hovořím za paní McIntyre, která je stínovou zpravodajkou za EKR, ale tak já tu, jak já tuto problematiku chápu, že důvodem pokračovat v této záležitosti je to, protože chceme více vyjasnit koordinaci v krizových situacích jestliže například evropští občané nemohou získat podporu a pomoc od vlastních velvyslanectví. A právě proto si myslím, že by měly konzuláty více spolu spolupracovat, ale měla by se také poskytovat, měly by se poskytovat informace evropským občanům o jejich destinacích a také jak e, občané se mohou chránit sami a nemusí vyžadovat diplomatickou pomoc. My nechceme, aby vznikala další velvyslanectví v zemích, kde již hodně eh, velvyslanectví a také zastoupení je. Ale já se domnívám, že především musíme eh, se snažit řešit krizové situace. A není Žádám zpravodajku paní Bauer, aby reagovala na otázky. Děkuji, děkuji za tuto diskusi. Byly položeny různé otázky a já bych vás chtěla ubezpečit, že již jsme diskutovali s různými aktéry, a také jsme prodiskutovali různé názory na tuto věc. Také jsme vedli detailní diskusy také se službou pro vnější činnost. Vnější služba má konzuláty, ale nechce, aby eh, řešili krizové situace, protože na to nejsou kvalifikovány. Já jsem eh, citovala článek 23 právního základu, tak aby zastoupení EU neposkytovali všední každodenní služby, ale musíme si uvědomit, že máme širokou síť těchto zastoupení EU, tedy delegací EU a my doufáme, že EU delegace v budoucnosti také budou řešit určité konzulární otázky, ale především jde o to, aby právě tyto delegace EU prováděly koordinaci konzulární činnosti. Delegace EU si dobře uvědomují, že by tuto činnost měli dělat. Pak je tady otázka financování. Samozřejmě delegace by měly být finančně vybaveny pro tento úkol, ale otázka je tedy, co všechno by měli řešit. A pokud se týče horkých linek, tak my tady navrhujeme evropskou horkou linku. Existují různé horké linky, některé fungují, některé méně, ale pro situaci krize by byla horká linka dobrá. Ale co funguje, je zvláštní webová stránka, na webových stránkách komise, která poskytuje informace o konzulárních službách. Zdá se mi, že dnes vznesené otázky budou řešeny ještě později a já děkuji stínovým zpravodajům za jejich otevřenost a také za dobrou diskusi. A jsem také přesvědčena o tom, že budeme tímto způsobem pokračovat i v budoucnosti a těším se na předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji. Informace a lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 20. červenec. Všichni budeme sice nadovolené, ale toto je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji. Pan Man Servisi čeká venku a seznámí nás se současným stavem jednání o dohodách o zpětném přebírání osob.